jsme se tu, eh, my, kdo jsme se tu sešli, má, na, na spojují dvě věci. Jednak naše zodpovědnost vůči těmto milionům eh, lidí, kteří nám eh, svěřili své naděje i obavy. A za druhé, všichni jsme požehnaní tím, že jsme strávili život ve službách druhých a to je mm, plný, naplněný život. Ale jedině, když dostojíme očekáváním těchto milionů lidí, eh, kteří jsou tu dnes eh, s námi, jedině tehdy naplníme náš život. Pokud eh, selžeme, tak ti nejzranitelnější za to zaplatí tu nejvyšší cenu. Mladí muži a ženy, kteří zlížejí ke své budoucnosti a nevidí nic. Matky uprchlíků, kteří tisknou Eh, na svá nědra děti, eh, kteří nemají žádný domov, kteří, anebo ti um, znepokojení otcové, kteří nemohou najít pracovní příležitosti, kteří se cítí být eh, upozaděni a jejich identita je ohrožena. Definující ehm, charakteristikou minulého desetiletí byli lidé, kteří nachází své hlasy miliony se vrhají do ulic, pochodují, okupují, sedí, tweetují, podcastují, hashtagují, co chtějí. Nahlas a, a zřetelně. A všichni chtějí tež. Chtějí férovou šanci a, drazí přátelé, eh, lidé celého světa vyjádřili své kýžené destinace, ale vzhlíží k nám, abychom je vedli po této cestě. Dívají se k nám s očekáváním, že připravíme, odstraníme překážky, které jsou v této cestě. A to si volá po několika otázkách, co kdyby. Nejsou to jen jakési hrátky či teoretická cvičení. Zvláště v mém regionu kde často ty eh, nejhorší scénáře nejsou pouze hypotetické, ale velmi často se až příliš přibližují hranicím naší každodenní reality. Kromě toho, to, co se děje na eh, středním východě, tak uh, má dopady v celém zbytku světa. Proto mi dovolte, abych začal tou největší uh, ranou našeho regionu. Co když se svět vzdá dvoustátního řešení palestinsko-izraelského konfliktu? Více než 70 let konfliktu spustošilo naděje a spravedlnost. A e, dnes ti, kdo prosazují jeden stát, se aktivně snaží prosadit naprosto ne, nemyslitelné řešení a vnutit ho tomuto regionu. Jeden jediný stát který bude eh, založen na strukturálních nerovnostech, kdy palestinci budou druhořadí občané. Jeden stát, který se eh, obrací zády ke svému sousedství, který jen zvyšuje rozdělení mezi lidmi a eh, přesvědčeními. Před pěti lety jsem stál v, té, v této sněmovně a hovořil jsem o nebezpečí, které hrozí, když nepokročíme na cestě míru. A dnes musím upřímně říci, že tato nebezpečí se ještě zvýšila. Násilí pokračuje, pokračuje stavba osad a pošlapávání mezinárodního práva rovněž pokračuje. Já jsem to řekl už mnohokrát a mnoha způsoby, ale řeknu to ještě jednou a ještě znovu. Míromilovnější svět není uskutečnitelný bez stabilního Eh, Blízkého východu a stabilní eh, Blízký východ není možný bez míru mezi Palestinci a Izraelci. What if... Co kdyby Jeruzalém, které mě je velmi blízké a které má velkou historickou důležitost pro mou rodinu, zůstal uh, předmětem sporu. Můžeme si dovolit vzít křesťanům a muslimům místo eh, míru, spirituality a spolužití, které toto město symbolizuje, a místo toho dovolit, aby se stalo obětí politického konfliktu. Nyní, když eh, rychle přejdeme k tomu, eh, té poslední konfrontaci mezi Spojenými státy a Iránem, co kdyby příště Eh, se ty strany rozhodly neustoupit a eh, zatáhly nás všechny do nepředvídatelného chaosu. Totální válka by ohrozila stabilitu celého regionu. Znamenalo by to obrovské narušení celé globální ekonomiky, včetně eh, trhů s energiemi a ohro, ohrozilo by to boj proti terorismu, který by se mohl znovu na celém světě projevit. A další, co kdyby, je to, kdyby Irák nedokázal eh, splnit očekávání svých občanů a znovu upadl do 17-letého cyklu obnovy a kolapsu, tak jak jsme to zažili předtím, anebo, co by bylo ještě horší, do občanské války. V Iráku je 12 světových eh, zásob ropy ale co je důležitější, je to země se 40 miliony lidmi, kteří tady v čtyři eh, desetiletí trpí válkami, sankcemi, okupací, sektářským konfliktem a terorem eh, islámského státu. Dnes jejich eh, budoucnost se opírá o velmi křehký mír a já rozhodně naše bratry a sestry, kteří tady žijí, neopustím. A co kdyby i Sýrie eh, zůstala obětí eh, globálních eh, sporů a znovu se zvrtla do občanské války? Co kdyby došlo ke opětovnému oživení islámského státu a Sýrie se stála živnou půdou pro útoky proti zbytku světa? Syrie teď možná není na prvních stránkách novin, ale Eh, ta krize rozhodně ještě neskončila. V posledních devíti měsících eh, se vydalo na útěk více než půl milionu lidí, mnoho z nich už eh, bylo oprchlíci. Chceme, jak tady jsme, někdo z nás, aby došlo k dalšímu opakování syrské uprchlické krize, aby došlo k tomu, že znovu utonou děti při pokusu o Eh, cestu do Evropy a myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že nikdo z nás si to absolutně nepřeje. Dovolte, abych se zeptal, co by se stalo, kdyby Libie eh, skolabovala úplně v občanské válce. Co kdyby z Libie byla nová Syrie? Libie ještě blíž vašemu kontinentu. A znovu, co kdyby arabské vlády nezvládly eh, vytvořit těch 60 milionů pracovních příležitostí, které naše mladá generace bude potřebovat v příští dekádě. Pokud eh, se nám to nepodaří, eh, nevytváříme tím výborné prostředí pro extremistické skupiny. Nábor do teroristických skupin je o to jednodušší, pokud žijeme v atmosféře beznaděje. Můžeme si dovolit eh, nechat naše mladé lidi žít bez naděje? Drazí přátelé, této úvahy, co kdyby eh, ty různé scénáři eh, by měly posloužit tomu, abychom si uvědomili ty nesčetné tragédie a pomohli našim lidem na jejich cestě. Moje víra v Boha mm, posiluje můj optimismus a moji víru v sílu a odolnost lidstva. Myslím, že vždy je k dispozici lepší a jednotnější verze lidstva a že čeká těsně eh, za rohem. Svatý Korán nás učí, že ti, kteří eh, jsou trpěliví a důvěřují ve svého pána, eh, získají za to největší odměnu. Trpělivost je ale velmi náročná ve světě, který je velmi rychlý, kde se musíme rychle rozhodovat a kde všichni očekávají okamžité výsledky. Leadership nicméně eh, se vyžaduje něco velmi opačného, vyžaduje si úvahu, moudrost, eh, dlouhodobý pohled. V tomto okamžiku čím dál tím více potřebujeme trpělivou politiku, a to proto, že všichni máme zodpovědnost bránit dlouhodobé zájmy našich eh, občanů, jejich prosperitu, musíme reagovat na rychle se eh, dějící události, ale musíme na to reagovat umírněně, protože eh, politika není hra, ve které zvítězí ti nejrychlejší. Někdy čím rychleji reagujeme, tím dále se ocitneme od finiše. Můj otec, eh, král Husajn, mě naučil, že budování míru je vždy náročnější než válka, ale je to lepší cesta. Je to eh, náročná cesta, kterou, eh, na kterou bychom se měli vydat s našimi přáteli, jakož jste vy, jakož jsou evropské národy a společně můžeme dosáhnout tu budoucnost, kterou si naši lidé zaslouží a kterou si zaslouží i celý svět. Thank you. Děkujeme eh, jordánskému králi Abdalahovi II. za eh, tento projekt. Je to velký přítel Evropského parlamentu. Vyslochli jsme si jeho slova. Děkuji vám za vaši eh, vášeň, za vaše odhodlání budovat mír, vést dialog. Myslím, že máme společně před sebou hodně práce a začátek tohoto roku znovu prokázal potřebu té práce, kterou musíme společně odvést. Teď krátká dvouminutová přestávka a potom začne hlasování.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 prezident. Přichází pan předseda. Zahajuje opět zasedání a dostáváme se k hlasování. doufejme, že hlas, hlasování má tedy trvat hodinu 20 minut, ale možná s vaší pomocí bychom to mohli také zvládnout. Dostáváme se nejprve k hlasování o návrhu mm, rozhodnutí konference předsedů. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. dostáváme se ke zprávě. Eh, chcete něco k jednacímu řádu? Máme tady teď jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Ah, ich sehe nichts. I don't see. Kolaja. Pan Kolaja. Include voting. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni? Die Abstimmung ist geschlossen. Ukončuji hlasování. Přijato. A teď pan kolega Kolaja. Now my point is takže já jsem chtěl jen požádat, zda byste mohli chviličku posečkat, než se všichni usadí a budu vám věnovat pozornost, protože tu bylo prostě hodně hluku. Nedalo se ani slyšet vůbec, co kdo říká. Společně se nám to podařilo a teď se dostáváme k hlasování o zprávě pan kolegy Potreby a Poreby, pardon. Uh Elektronicky hlasovali jste všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Dostáváme se ke zprávě Vajdere, opět jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. A teď se dostáváme k usnesení týkající se Evropského Green Dealu. 45 hm, pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 53 pro. Proti? Zdržel se zamítnuto. 21 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 46 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Původně 36 ve dvou dílech. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Dobře, takže přeskoumáváme část 2. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 14 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato 22 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstav 2, původní text ve dvou částech, první část pro, Proti? Zdržel se přijato druhá část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Odstavec 3, původní text ve dvou dí- částech. První část pro proti, zdržel se přijata, druhá část jmenovitě, zahajuji hlasování. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. dva pro. Proti. Zdržel se. Hodně zdržení se, jak to musíme přeskoumat, zahoji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. <laughs> Zamítnuto. 15 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončil hlasování. Zamítnuto 47 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 16 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto 23 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 6, původní text, dva části, první část pro, proti, zdržel se, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. 48 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 3 pro, proti, zdržel se, no, zase relativně hodně se zdrželo, takže přeskum zahajuje hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. Původní text pro, proti, zdržel se, přijato. 24 pro, proti, zdržel se zamítnuto 25 pro, proti, zdržel se zamítnuto 26 jmenovitě zahoji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. 9. Původní text dvě části. První část jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato dvě pro, proti, zdržel se, přijato. 27 jmenovitě zahojí hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Původní text dvě části, obě jmenovitě první část zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Druhá část zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 28 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 49 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 17 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Čtyři jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 50 ve dvou částech, obě jmenovitě zahajuji hlasování, první část. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. Jmenovitě druhá část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Odstavec 14 původní text ve třech částech. První část jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování přijato. Třetí část pro, proti, zdržel se, přijato. 67 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 15 původní text ve dvou částech, první část jmenovitě zahájí hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto, ale to přeskoumáme, takže zahoji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Odstavec 16, čtyři části, první část pro, proti, zdržel se, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, přijato, třetí část pro, Promiňte, já jsem se přeřekl, přijato. Třetí část pro. Zase jsem to řekl dvakrát špatně, tak zamítnu to, pardon. Třetí část. Třetí část pro. Proti. Zdržel se přijato. Čtvrtá část pro. Proti. Zdržel se přijato. 68 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuje hlasování. Zamítnuto. Deset jmenovitě zahají hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. 58 jmenovitě zahajuje. Hlasovali všichni, ukončuji. Zamítnuto. 73 jmenovitě zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Odstavec 22, původní text v pěti částech. První část, je pro? Proti, zdržel se přijato. Druhá část, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Třetí část jmenovitě zahájí hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato čtvrtá část jmenovitě. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato pátá část jmenovitě zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. Přijato. Jedna pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Dobře, kontrola. Zahoj hlasování k jedničce. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 23. <clears throat> Původní text ve dvou částech První část jmenovitě zahajuji hlasování první části. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Druhá část zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Odstav, tedy pardon, 29, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 30 jmenovitě. Zahajuji. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 41 ve dvou částech jmenovitě. První část zahoji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto druhá část, zahoj hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. Odstavec 24 původní text ve třech částech, všechny jmenovitě zahoji hlasování první části. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato třetí část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 42 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 31 ve dvou částech, obě jmenovitě první část zahájí hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. Druhá část zahájí hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. Berete eh, hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text eh, tohoto odstavce 27, nejprve první část, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Druhá část, jsme pro proti, drželi se. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 6, kdo je pro? Proti, drželi se. Zamítnuto. Chcete někdo přeskoušet? Takže zamítnuto 32, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 32 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 43 jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 30, původní text na dvě části. První část pro, proti, drželi se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 Chcete přeskoušet pod návrh 51? Můžete hlasovat. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Odstavec 36 na tři části. První část je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Třetí část jmenujete hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 72, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 70, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 40, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 8, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text odstavec 43 na tři části, kde pro, proti, drželi se přijato, druhá část jde pro, proti, drželi se přijato, třetí část jde pro, proti, drželi se přijato, ostatní 45 původní text na dvě části, první část jde pro, proti, drželi se eh, přijato, druhá část jde pro, proti, drželi se přijato, ostatní 46 eh, původní text na tři části, první část jde pro, proti, drželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Třetí část, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Dostali 47 na 7 částí Nejprve První část jde pro, proti zdrželi se. Přijato. Druhá část jde pro, proti zdrželi se. Přijato. Třetí část jde pro, proti zdrželi se. Přijato. Čtvrtá část jde pro, proti zdrželi se. Přijato. Pátá část jde pro, proti, zdrželi se přijato, šestá část pro, proti, zdrželi se přijato, 7. část je pro, proti, zdrželi se přijato. Odsek 49 původní text na čtyři části, všechny jedno, je, eh, jmenovitě. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato druhá část. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato čtvrtá část. Kdo je pro? Proti. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací třeba číslo 9, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 11 na dvě části, obě jednotlivě, nejprve první část. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Končím hlasování. Přijato. Tím eh, odpadá ten původní text a teď pozměňovací rok 54, jmenovité hlasování. 54. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 53 na dvě části. První část jmenovitě, hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 19, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 55 původní text jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 7 jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text odstavec 56 na tři části, všechny jmenovitě, nejprve první část. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato eh, druhá část. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato mm, druhá část. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 50 se původní text první část jmenovitě. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Druhá část jde pro. Proti. Eh, třetí část jde pro. Proti zdrželi se. Přijato. Čtvrtá část jde pro. Proti zdrželi se. Přijato. Osa 60, původní text eh, na dvě části, první část jde pro, proti drželi se. Přijato druhá část jde pro, proti drželi se. Přijato 61, původní text na dvě části, první část nejprve jde pro, proti drželi se. Přijato druhá část, kde pro, proti zdrželi se. Přijato. 55, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. zamítnuto. Persa 65 eh, eh, na tři části. Mravité hlasování takhle. První část hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Třetí část. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 56, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 72, původní eh, text na dvě části. První část, kde pro, proti zdrželi se. Přijato druhá část, kde pro, proti zdrželi se. Přijato. Eh, přeskoumáme hlasování o druhé části, jmenovitě. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijatom. 73 na dvě části, obě jmenovitě, nejprve první část. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijatom. Druhá část. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 40, pardon, 34, kdo pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 75 původní text eh, na dvě části. První část, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato 69 jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 80. Eh, hodní text na dvě části. První část jde pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část medovitě. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 71. Jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 12. Eh, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 57, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text ten jsme vyřešili, takže odstavec 83. Původní text na čtyři části. První část jde pro. Proti. Drželi se Přijato druhá část jde pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Třetí část jde pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Čtvrtá část jde pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pátá část jde pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Poznací 35, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 35 jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 59 jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 36 jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 52 jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto původní text na čtyři části, nebe první část jde pro, proti zdrželi se přijato, druhá část jde pro, proti zdrželi se eh, přijato, třetí část jde pro. Přeskoumáme druhou část, můžete hlasovat. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Třetí část jde pro. Proti. Zdrželi se Přijato. Čtvrtá část, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 90 eh, původní text na pět částí, všechny jmenovitě, nejprve první část. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Druhá část. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část. Čtvrtá část. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Pátá část. Končím. Uh, eh, můžete hlasovat? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Eh, Pozdravce 60, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Ostalé 91, původní text na dvě části. První část je pro proti, zdrželi se. Přijato druhá část jmenovitě. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 37. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 38. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 39. Jmenovité hlasování.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 Zamítnuto. Zase návrh číslo 13, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text odstavce 107, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 63, kde pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 20, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 65, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 66 nepro. Proti zdrželi se zamítnuto, 44 kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní hlasování o celém textu, jak byl pozměněn, metod jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Wir kommen nun teď se dostávám k usnesení týkající se kontroly o občanských právech, týkající se Brexitu. Máme tady šest hlasování, jmenovitě osm, zahajuji. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. 12. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 18. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 19. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 20. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Usnesení jako celek se nemění jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. A teď se dostáváme ke zprávě paní kolegyně Víze Lerlíma a začínáme hlasováním o trojce původního textu ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se přijato, sedm, původní text, tři části, první pro proti, zdržel se, přijato 2 pro, proti, zdržel se, přijato 3 pro, proti, zdržel se, přijato odstavec 8 původní text ve třech částech, první část pro, proti, zdržel se, přijato druhá část pro, proti, zdržel se, přijato 3 pro, proti, zdržel se, přijato 9 jmenovitě, zahoj hlasování. Hlasovali všichni? Končuji hlasování. Zamítnuto. Dva pro, proti. Zdržel se zamítnuto tři pro, proti. Zdržel se zamítnuto čtyři pro,